Nejde totiž pouze o návrh výboru pro právní záležitosti, ale také o návrh výboru pro rybolov. Děkuji. Děkuji kolegyni Fraga Esteves. Společná rozpráva o čtyřech zprávách, které se týkají rybářské politiky, je nyní ukončena a hlasovat o všech čtyřech zprávách se bude zítra ve 12 hodin. Další zasedání se koná zítra 6. dubna od 9 do 11. 50 od 12 do 13 a potom odpoledne od 12 do 20, od 21 do 23. Tímto končím schůzi.